Také jsem podala žádost o vysvětlení hlasování, jste tak laskavá, vzala ji v potaz, děkuji. Žádný problém, paní Doyle, bude to umožněno. Nyní tedy přistoupíme k vysvětlení hlasování. Takže o zprávě Belder, pan Fatuco, jedna minuta. Připomínám, pane Fatuco, jedna minuta. Jde. Prosím, paní předsedkyně, děkuji. S velkým potěšením si beru slovo v této důležité a tak